Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Dobrý den, dámy a pánové, prosím, už se posaďte. A já tímto zahajuji naše dnešní dopolední zasedání výboru REGI. Děkuji vám, že jste se dostavili dnes tak brzy. Musíme se připravit eh, na hlasování. Kvorum je již zajištěno, takže můžeme začít s hlasováním. První eh, bod na našem seznamu, eh, hlasovacím seznamu je zpráva týkající se konkrétních opatření s cílem poskytnout dodatečnou pomoc členským státům postiženým přírodními katastrofami. Na základě zasedání z 16. února jsme se dohodli postupovat zjednodušeným postupem eh, pravidlo 51.2 a stinoví zpravodajové eh, a, a eh, předsedkyně se rozhodli tedy předložit návrh textu. Tam jsme hovořili o dělených prioritních osách, spolufinancování až do 100 těchto podpůrných eh, akcí v případě nějakých přírodních katastrof, ale ne vždy než 5 z celkových částek eh, přidělených z rozvojového Evropského fondu pro období 2014 až 2020, tedy z tohoto programového období. Lhůta pro o, eh, o, eh, námitky jedné desetiny členů vypršel 17. března a do té doby předsedkyně ani sekretariat neobdrželi žádné námitky. To znamená, že tuto zprávu tímto můžeme přijmout. Takže bych navrhla, abychom tady odsouhlasili autorizaci pro plénum podle pravidla 69c, abychom mohli zahájit jednání o mandátu, tedy že to bude pouze jeden návrh zprávy komisi a toto bylo, eh, mohlo být schváleno. Ten vyjednávací tým se stává země, jakožto zpravodajky a předsedkyně a stínových zpravodajů. Můžeme prosím toto potvrdit elektronicky, takže zahajuji hlasování nyní. The vote is closed. Uzavírám hlasování. A toto rozhodnutí je schváleno většinově. This is unique. Thank you. Thank you very much. To je naprosto výjimečné a děkuji vám. To bylo tedy první hlasování. Druhé hlasování se bude týkat eh, zprávy z vlastní iniciativy pana Novakova na téma správná skladba financování pro evropské regiony, nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU. Eh, víte již tu minulost této zprávy, všechny ty diskuze, pane Novakové, přejete si k tomu něco děl, dodat? Ne, takže můžeme přistoupit okamžitě k hlasování. Takže začneme pozměňovacím návrhem 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že zamítnuto. Přejete si prověřit? Ano, takže prověřujeme návrh 30. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Děkuji vám. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme návrh 42, elektronicky zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. to. Návrh 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh rozpočtového výboru 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 69, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Návrh 89, kdo je pro,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 Takže návrh eh, rozpočtového výboru 10, kde pro, proti, zamítnuto. Kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 149, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 150, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 157, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete prověřit? Ano, takže prověřujeme návrh 157 elektronicky, zahajuji nyní. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 150, 171, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Přejete si prověřit? Ano, prověřujeme 171 elektronicky nyní. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 178. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh rozpočtového výboru 12, pro, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh rozpočtu 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 3, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 4, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh výboru pro zemědělství A, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Agri B, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Agri C, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri D, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri E, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri F, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri G, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri H, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri I, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 1, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 3, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 5, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 13. Takže 13, kdo je pro, Ono je těch návrhů agri tolik, takže třináctka, kdo je pro? Takže ještě chvilku budeme pokračovat jednotlivně. Je tam jeden uprostřed, který nemůžeme vzít blokově. Takže třináctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtrnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Patnáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 28, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 31, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o této zprávě takto obměněné. Hlasujeme elektronicky a zahajuji hlasování nyní. The vote is closed. Uzavírám hlasování. Zpráva je přijata. Gratuluji panu Novakovi. And we continue now. Budeme pokračovat další zprávou. Je to stanovisko. Navrhovatelkou je paní Breso. Téma je prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství. Paní Breso není přítomná, takže přistoupíme i hned k hlasování a začneme návrhem 11. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 78, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 80, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní přejdeme k ústnímu pozměňovacímu návrhu 81. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne. Takže hlasujeme o návrhu 81 s ústním návrhem. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrh 83 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti? Ne, takže hlasujeme 83 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 98, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 99, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 101, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 103, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 104, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 106, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 108, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 110, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 111, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Navrh 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní návrh 126 ústním pozněvacím návrhem. Je někdo proti němu? Ne. Takže hlasujeme o 126 s ústním pozměvacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 137, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 140, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 139, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 142, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 145, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 146, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 147, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 148, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 149, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme. Tady si nejsem jistá, takže návrh 14. Elektronicky hlasujeme o návrhu 14, zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 21 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti? Ne, takže hlasujeme o 21 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Návrh 22 odpadá. Původní ustanovení 6 s ústním pozměněním. Je někdo proti ústnímu pozměnění? Ne. V tom případě úvodní ustanovení 6 s ústním pozměněním pro, proti, zdrželi se při, přijat. 27 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 30. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 31. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 37. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď návrh 59 s ústním pozměněním. Je někdo proti ústnímu pozměnění? Ne. Hlasujeme o návrhu 59 s ústním pozměněním. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že přijato, ale ověříme návrh 66 elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se, že jsem to neviděla hned. Návrh 20, kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměnění k úvodnímu ustanovení 21. Je někdo proti? Ne, takže hlasujeme. Úvodní ustanovení 21 s ústním pozměněním pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď konečné hlasování elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. A stanovisko je přijato. Děkuji. Okay. The next, the next uh, vote. A dalším bodem hlasování je eh, hodnocení programu Horizont 2020 eh, v souvislosti s jeho střednědobým přeskumem a návrhem rámcového programu číslo 9. Pane van Miltenburgu, chcete něco říci? Ne? V tom případě rovnou hlasujeme. Začínáme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Návrh 53, ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se. Neviděla jsem dobře. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 71. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a hlasujeme o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. A stanovisko je přijato. Gratuluji, pane van Miltenburgu. A pokračujeme dál. Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost, Evropská gigabitová společnost a 5G. Pravodajme pan Luer. Chcete něco říci? Prosím. Já většinou uh, přenechávám zpravodajství kolegům, ale rozhodl jsem se, že tuto zprávu si vezmu sám, protože si myslím, že je to nesmírně uh, hodnotná zpráva a eh, mohu teď eh, děkovat eh, kolegům za jejich spolupráci na této zprávě a za tolik velice hodných kompromisů. Děkuji. Děkuji moc krát a začínáme kompromisem jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10.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 Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď eh, hlasujeme o celém textu elektronicky, zahajuji hlasování. Nějaký dotaz? Končím hlasování. A stanovisko je přijato. Gratuluji, pane zpravodaji. A no teď poslední dnešní hlasování. A tím je stanovisko paní Damato. Podpora připojení k internetu v místních komunitách. Chcete něco říci, paní Damato? Ne? V tom případě začínáme. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 64 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 65 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 13 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Navrh 5 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Navrh 35 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 36 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď hlasujeme o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji, paní Damato. Děkuji moc krát. Tak a to byl poslední bod hlasování. Jsme u konce hlasování. Děkuji vám moc krát. Dobrá práce. a naším dalším bodem pořadu jednání výboru Regi. Prosím vás, abyste se stišili. Pokud někdo odchází, tak prosím odejděte v tichosti. Je-li to možné? Není to možné. Hm. Okay, we continue. Tak pokračujeme. A to projednáním návrhu zprávy paní Westfall se zajímavým názvem Základní stavební prvky politiky soudržnosti po roce 2020. Na konci loňského roku se výbor Regi rozhodl vypracovat zprávu z vlastní iniciativy o budoucnosti politiky soudržnosti po roku 2020 s názvem Základní stavební prvky politiky soudržnosti EU po roce 2020 a nominovali jsme paní Westphal jakožto zpravodajku. E, tato zpráva bude prezentovat první pozici Evropského parlamentu k hlavním aspektům modernizace politiky soudržnosti po roce 2020 a to s výhledem na eh, Fórum soudržnosti naplánované na červen 2017. Už proběhl workshop o těchto základních stavebních prvcích politiky soudržnosti s prvními, eh, s prvními úvahami od analytického oddělení B a to eh, na naší lednové schůzi. V našem výboru plánujeme hlasovat v květnu na mimořádném zasedání a navrhuji lhůtu pro pozměňovací návrhy na 30. března. což znamená, že na schůzky stínových zpravodajů bude dost času. Lhuta pro pozměňovací návrhy 30. března, tak zní můj návrh. A teď dávám slovo paní Westfal, aby nám představila svou zprávu. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dobré ráno všem. Přestože už za sebou máme zhlasování, za sebou máme hlasování, tak práce je před námi. Nemá ta zpráva jen zajímavý název, ale byla to i zajímavá práce, která je nyní před námi. Jde o diskuzi o budoucnosti regionální politiky, která už začala. A tím nemyslím pouze otázku, jaké reformy by mohly být smysluplné nebo jaká zlepšení potřebujeme. Včera jsme tu měli eh, místo předsedu pana Katajnena a i tam eh, vnímám kriticky to, o co tady vlastně jde. Mně jde o otázku, zda vůbec po roce 2020 eh, bude existovat evropská regionální politika. Eh, protože na jedné straně se můžu podívat na bílou knihu eh, předsedy Junckera, na scénář 4, tak tam mám zkrátka pochybnosti ohledně toho, jestli regionální politika vůbec bude. A potom komisařka Jourová eh, uvedla v interview něco, co ve mně budí značné obavy o budoucnost regionální politiky. Protože ta říká explicitně, že přesně neví, kolik peněz bude v budoucnu k dispozici na politiku soudržnosti. Konkrétně, jestli vůbec nějaká bude, cituji. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že si musíme dávat veliký pozor na to, aby politika soudržnosti nebyla zrušena. Tento velkolepý nástroj evropské solidarity, tento ojedinělý nástroj růstu a tvorby pracovních míst, tento nástroj, který eh, dává občanům pocítit eh, a zažívat Evropu přímo ve svých bydlištích. Tento nástroj nesmí být zničen. Můj návrh zprávy eh, eh, toto zcela jasně objasňuje. Potřebujeme silnou a moderní politiku soudržnosti. Eh, přičemž ale také platí, že mnohé věci by měly zůstat, jak jsou, zatímco jiné věci je potřeba zlepšit. Za prvé bych se chtěla zmínit o tom, co by mohlo zůstat tak, jak je. Myslím si, že přiměřené finanční vybavení je zcela nepostradatelné. Regionální politika eh, může zvládat více úkolů pouze v případě, kdy bude mít více peněz, nikoli méně. Eh, myslím si kromě toho, že obecná struktura regionální politiky eh, je smysluplná a byla smysluplná a měla by zůstat. Což znamená, že dále a k tomu přikládám velký význam, že i dále budou podporovány všechny regiony Evropy. Samozřejmě s hlavním zaměřením na méně rozvinuté regiony, ale také e, přechodné regiony a rozvinuté regiony potřebují evropské podpůrné prostředky protože to se v každém smyslu vyplácí. Právě tak eh, tematickou koncentraci považuji za dobrou a smysluplnou eh, a myslím si, eh, že, že ta se osvědčila a musí být podporovány ty projekty, které jsou inovativní a které vytvářejí pracovní místa a růst a které chrání životní prostředí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, teď co by se mělo zlepšit? Tady eh, uvádím tři body. Za prvé, a to není žádné tajemství, zjednodušení. O tom se bavíme neustále pořád dokola. Tímto tématem se zabýváme už velice dlouho. Opakovaně eh, zaznívají stížnosti na přílišnou byrokracii. A já si myslím, že administrativní zátěž musíme opravdu snížit. Mně jde především eh, o prolomení toho začarovaného kruhu. Podavatel, podavatelé žádosti eh, dělají chyby. Potom vzniknou nová pravidla pro to, aby se těmto chybám zabránilo. Nová pravidla ale většinou vedou k nejistotě a tato nejistota vede zase k tomu, že vznikají chyby. Eh, proč eh, se nepustíme úplně jinou cestou? Novou cestou a možná nekonvenční. Tím chci říct, že kdo už dlouho funguje dobře a bez větších chyb, tak ten by měl mít povinnost méně vyplňovat formuláře a možná být i méně přísně kontrolován. Kromě toho e, je tu určitě několik pravidel, která by měla sloužit k eh, zjednodušení. Společná pravidla pro všechny fondy. Eh, o tom se také už bavíme. To by značně ulehčilo práci přímo v místě projektu. Z mých rozhovorů vím také, že harmonizace pravidel státní pomoci by byla velice užitečná. Kromě toho si dovedu docela dobře představit eh, podpůrnou databanku, Eh, jakousi platformu nebo eh, kontaktní místo na internetu, kde by se obce mohly velice snadno informovat. Druhé téma je flexibilita. Myslím si, že je dobré, eh, že máme tematickou koncentraci a zároveň naše obce a regiony musí být schopné reagovat na nepředvídané události. Oblíbeným příkladem je uprchlická krize, ale eh, těch příkladů je více. Například technický pokrok v mnohých regionech. Na to musí eh, obce a regiony být schopny reagovat. Abychom dosáhli této flexibility, navrhuji aby malá část prostředků politiky soudržnosti byla podržena a, potom za čtyři nebo pět let eh, se podíváme, jaké nové výzvy mezi tím vznikly a potom bude možné na ně adekvátně rychle reagovat. Eh, myslím si, že by bylo dobré, kdyby tato rezerva byla vytvořena na úrovni programu. Eh, kromě toho by bylo samozřejmě dobré, kdyby operační programy byly lehčí, jednodušší, kdyby se dali snáze přizpůsobit. Třetí bod. Myslím si, že princip partnerství, za který jsme tak tvrdě bojovali, eh, aby byl také prosazen a aby byl posílen. V současném financovacím období tento princip v mnoha regionech funguje velice dobře a v jiných eh, méně dobře a v jiných zase vůbec. Já si umím docela dobře představit, eh, že bychom měli dodržování tohoto principu předepsat jako povinnost. Potom ještě několik dalších bodů, jenom v krátkosti. Nemělo by vás překvapovat, eh, že bychom se měli zasazovat o to, aby výsledky městské agendy byly zohledněny v budoucí politice soudržnosti. Kromě toho se musíme zasadit o lepší viditelnost strukturu, strukturálních fondů. K tomu vznikne eh, samostatná zpráva, takže to tady zmiňuji pouze na okraj, ale zmíněno to být musí. Kromě toho by mělo být jasné, že finanční nástroje jsou, mohou být eh, užitečným doplněním eh, a že regionální politika ale se zakládá především na grantech. A pokud jde o politické oblasti, tak přestože zatím neexistuje žádný následník strategie 2020, je podle mého názoru jasné, že strukturální fondy se musí starat o nová pracovní místa, růst, inovaci a o boj proti klimatickým změnám. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na závěr bych chtěla říci ještě něco k proceduře. Tato zpráva má být hotová do poloviny června, aby se to stihlo do fóra o soudržnosti od Evropské komise. Proto my bychom měli hlasovat už v květnu a e, já se velice těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a těším se také na e, doplňující připomínky. E, já jsem převzala některé formulace ze zprávy Lamberta van Nistelrooye o článku 16 a myslím si, že tady můžeme dospět ke shodě napříč frakcemi. A tam, kde máme možná e, rozdílné názory, doufám přesto, že e, ne, e, že nevznikne snaha všechno zlepšovat přílišným množstvím pozměňovacích návrhů. Myslím si, že nás čeká velký boj, který musíme vybojovat, ale nemá to být boj mezi námi, ale spíše eh, boj společný. Tím velkým bojem je boj za budoucnost regionální politiky, respektive eh, politiky soudržnosti a za to, aby vůbec zůstala zachována. Myslím si, že politika soudržnosti by měla být jednoduchá, uživatelsky příznivá, flexibilní, orientovaná do budoucna a měla by přinášet evropskou přidanou hodnotu. A mým cílem je eh, vypracovat precizní, přehledný a krátký text a v tomto výboru i potom společně za celý parlament eh, svádět tento boj. Děkuji vám. Thank you, thank you, Děkuji, děkuji vám. A nyní zahájíme diskuzi se stínovými zpravodaji. Thank you, Madam Chair. Pan Hetman, děkuji, paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, dámy a pánové. V první řadě mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu. Skutečně se to dobře čte a já nemohu než souhlasit s drtivou většinou toho, co jste eh, do zprávy eh, vepsala. Samozřejmě, že budu mít určité připomínky na začátku naší práce, ale eh, myslím si, že jako východisko pro kompromis je to velice, velice solidní, solidní základ. Když se bavíme o politice soudržnosti po roce 2020, tak eh, je pro mě politování hodné, že musíme eh, tolikrát opakovat eh, tu zásadní věc, že to je důležitá investice, která musí pokračovat. A to, že to někdo spochybňuje, to považuji za zásadní omyl. My hovoříme o podpoře politiky soudržnosti. Chceme, aby byla viditelnější a mm, šokuje nás přitom, že naši občané nejsou informováni o jejich výsledcích. No ale já si říkám, jak se na to budou dívat tito lidé, když v našich vlastních interních eh, diskuzích tuto politiku spochybňujeme a snažíme se přesvědčit sami sebe o tom, že je to eh, nejvýznamnější eh, politika, eh, která až dodnes, která dodnes vznikla. Takže myslím, že je jasné, že prostě musíme alokovat náležité prostředky pro tuto politiku po roce 2020. Brexit nemůže být žádnou záminkou, výmluvou ke škrtům Stejně tak úsporná opatření nemohou být záminkou ke snižování, omezování prostředků politiky soudržnosti. A pokud politika soudržnosti má uh, vést k uh, Evropskou uh, unii do domácnosti našich občanů, tak by byla známa mezi naši občany, no tak se musíme trochu usebrat a musíme musíme změnit některé věci, pak už nebude potřeba jí propagovat. Zjednodušení, to je jedna věc. Zmínila to i paní zpravodajka. Příjemci této pomoci jsou zavaleni byrokratickými pravidly, veškerou správní zátěží, aby se k těm penězům dostali. Já jsem rád, že paní zpravodajka to vidí a e, že její zpráva míří te, tím směrem. Potřebujeme důvěřovat našim příjemcům na všech úrovních. E, mým snem je, aby všichni ti, kdo vytváří ta pravidla a podmínky v politice soudržnosti, aby jednou byli na, druhu, na opačném konci e, stolu, to znamená, aby se pokusili vymyslet projekt, sepsat ho, implementovat ho, požádat o peníze a předložit to ke kontrole, pak by možná přehodnotili práci, kterou eh, teď odvádí. Synergie, to je druhá zásadní kapitola. Je nezbytná eh, synergie mezi různými programy z Horizontu 2020, Eh, mezi fondem pro strategické investice. A pakliže bude tato synergie reálna, no tak bude viditelnější i výsledek politiky soudržnosti. Za třetí, flexibilita. Je naprosto nepochybné, že musíme mít eh, plán, musíme dobře naplánovat, na co chceme naše prostředky vynaložit. Všem v dnešní době jsou, je realita taková, že to musí mít určitou flexibilitu, protože pro, dochází k náhlým změnám a my nesmíme připustit, aby nás realita předběhla. Musíme eh, čelit eh, těm změnám skrze flexibilitu. Dále partnerství. Tady nebudu zabíhat do podrobností, protože paní zpravodajka o tom eh, hovořila velmi výmluvným způsobem. A pátá záležitost, je potřeba zachovat granty. Můžeme je nějakým způsobem doplnit, ale granty, tedy prostředky, které nemusí eh, být znovu vraceny, propláceny. A čili můžeme mít granty na jedné straně a v tomtéž projektu je můžeme doplnit půjčkami. Pokud eh, například příjemce implementoval ten projekt eh, řádným způsobem. Můžeme mu pak eh, ulevit eh, na úrocích nebo mu odpustit celou tu půjčku. To by eh, pak mohla být velká pobítka pro další zájemce k tomu, aby ty projekty implementovali řádným způsobem, úspěšným způsobem. A měli bychom nakonec pak více úspěšných implementátorů projektu. A co je zásadní, aby to všechno fungovalo. Aby ti, kdo eh, sem přijdou po nás, aby se nemuseli znovu a znovu dokola bavit o tom, proč tento rozpočet eh, nevyhovuje, aby se nemuseli znovu bavit o tom, proč jsou tu ty prodlevy. Musíme se postarat o to, aby všechny tyto změny probíhaly včas, aby všechno bylo synchronizováno. Ale tím pádem my e, musíme se mobilizovat již předtím a dotáhnout všechno včas. A teď budu možná znít trošku provokativně, ale já si myslím, že eh, možná je čas, abychom nejenom ukázali výsledky politiky soudržnosti, ale abychom také našim spoluobčanům byli schopni ukázat, jak by vypadala jejich realita bez fondů soudržnosti. Mohli bychom jim ukázat, jak by ta společenství vypadala bez pomoci soudržnosti. Bez těch desítek tisíc projektů, o kolik méně bychom měli pracovních míst, o kolik méně bychom měli silnic a o kolik nižší by byla životní úroveň. Pan Poremba. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Poté, po co, jsem, co jsme vyslechli paní zpravodajku a také po tom, co řekl můj předřečník, Myslím, že oba již vlastně řekli všechno, co eh, jsem měl na, na jazyku já, všechny mé připomínky ehm, v podstatě ošetřili. Já souhlasím s oběma, s paní, eh, s, s pravodajkou i s mým předřečníkem. A eh, je, je jasné prostě, že politika soudržnosti nes, se nesmí zastavit. Nemůže, nemůže to být předmětem vůbec žádných pochybností ano, potřebujeme flexibilitu a zjednodušení, to jistě. A pan Hetman zmínil jednu věc, kterou bych chtěl vypíchnout, to je důležitá pro nás, pro EKR. To je otázka těch eh, takzvaných synergií mezi eh, Fondem pro strategické investice a strukturálními fondy. Myslím si, že to je zásadní věc, na které bychom měli pracovat. Potřebujeme tuto synergii. Mm, mělo by to být zdůrazněno i v té zprávě. Jistě, že předložíme pozměňovací návrhy, které půjdou přesně tímto směrem. Přejeme si kontinuitu a posílení fondů soudržnosti do budoucna. Nechci teď zde opakovat všechny argumenty, které už jsme slyšeli od paní zpravodajky, od mého kolegy z EPP. Naše eh, frakce bude konstruktivní, podpoří tuto eh, zprávu a doufám, že budeme spokojeni s celkovým výsledkem na konci. A nyní pan, pan Miltenberg. Borg. Děkuji, paní předsedkyně. Než tady začneme si eh, hrát s tou stavebnicí, dávat na sebe ty kostky budoucí politiky, měli bychom se zabývat nejdřív základy eh, vy, chceme vybudovat něco úplně nového, nebo nám jde spíš o skromnou rekonstrukci. Já souhlasím s paní zpravodajkou v jedné věci. Stávající rámec eh, politiky soudržnosti by měl být zachován i po roce 2020. Ale je tu pár věcí, které je třeba zlepšit. Například otázce auditu a kontroly. Tady podporuji Eh, záměr paní zpravodajky. Měli bychom mít jednotný soubor pravidel eh, pro eh, všechny fondy a vítám také návrhy flexibility, které už jsme slyšeli v souvislosti s návrhem Omnibus. Je důležité, aby ta flexibilita řešila takové výzvy, jako je třeba uprchlická krize souhlasím s tím, že potřebujeme ucelený přeshraniční přístup, který musíme využít při přípravě eh, balíčku po roce 2020. Je tu však i jedna důležitá část té zprávy o flexibility, flexibilitě, ke které mám eh, určité otázky. To je ta myšlenka, že bychom měli mít nealekovanou eh, rezervu pro nepředvídatelné otázky a možnost reprogramování. Jak víme, Reprogramování by mělo, k němu bych mělo docházet pouze za výjimečných okolností a musí to být vyvážené. Může to totiž být kontraproduktivní, může to podkopávat stabilitu a předvídatelnost víceleté investiční strategie. A tudíž si říkám, za jakých eh, okolností ta rezerva, kterou navrhujete, může být vůbec použita. Jistě tu musí být vazby na tematické cíle, ale opravdu by mě zajímalo, co se stane v případě, kdy eh, regiony nevyužijí ty rezervy, co se s těmi rezervními prostředky stane? Další věc, kde nesouhlasím s paní zpravodajkou, a to jsou makroekonomick, to je makroekonomická podmíněnost. Já eh, silně podporuji tuto podmíněnost, neboť eh, ta zvyšuje motivaci k mm, rozumným fiskálním a ekonomickým politikám a dále zavádí nebo brání neproduktivnímu, eh, neproduktivním výdajům. Eh, a jsem také proti územní eh, dimenzi. Pokud chceme mít, chceme mít lepší koordinaci mezi členskými státy, musíme se zaměřit i v, na, na evropský semestr, protože to souvisí s širšími makroekonomickými politikami. Pokud tomu začneme dávat územní dimenzi, no tak celý koordinační proces evropského semestru Eh, se může ztratit své jasné zaměření a zacílení a odpovědnost. Eh, jinak ehm, pokud jde o třeba řešení demografické, eh, demografické změny, to je skutečná výzva a fond pro strategické investice může v tom sehrát roli, ale neměli bychom jen navyšovat fondy. Tam, kde čelíme demografickým změnám, musí, musíme použít fondy soudržnosti rozumným způsobem. Abychom zabránili třeba odlivu mozku, bychom měli posilovat eh, pozice malých a středních podniků a investovat do tvorby pracovních příležitostí, což nakonec lidem zabrání region opustit. A poslední věc se týká meziregionální spolupráce na evropské úrovni. Eh, to je pokryto Interreg C. Eh, momentálně regiony spolupracující eh, v rámci například iniciativy Vanguard nemohou eh, financovat ty projekty podle Interregu C. Investovat třeba do eh, některých demonstračních pilotních projektů a tak dále. V rámci Interregu C si mohou jenom vyměňovat informace a abychom na, pod, podpořili investice, měli bychom zvýšit rozpočet pro územní spolupráci evropskou a otevřít určité možnosti i v rámci interreguce. A tak, aby to umožnilo i přímé investice do regionu. Děkuji zpravodajce za tento návrh a doufám, že spolu se všemi stínovými zpravodaji a s dalšími kolegy, že z toho nakonec uděláme projekt, který bude ještě více ambiciozní, protože nakonec potřebujeme větší ambici, potřebujeme se posunout dál v politice soudržnosti po roce 2020. Děkuji, paní to je další stínovou zpravodajkou. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla kolegyni Westfal poděkovat za to, že předkládá tento první návrh textu. Hodně nám pomůže v té první analýze politiky soudržnosti po roce 2009 z toho, co předložila tedy komise, tady eh, vnímáme ty původní návrhy. Nicméně základní principy smlouvy, jakožto územní eh, solidarita, eh, ty by se tu neměly rozhodně žádným způsobem rozplývat, měly by se naopak převést do konkrétních kroků politických akcí. To znamená, neměli bychom spochybňovat vztahy, které tu existují, tedy eh, ta důvěra, kterou mají evropští občané v evropské instituce. Žádá se tu, eh, nebo dožaduje se tu nějakého vývoje eh, v Evropě, zvlášť si to připomínáme dnes v den tak významného výročí. Nechceme tu jenom nějaké nadšené projevy a diskurzy, ehm, tak jako to zaznívá eh, tento týden opravdu v Římě, potřebujeme opravdu reálné kroky. To, co říká eh, kolegyně Westfal, to jsou zajímavé návrhy, eh, zejména co se týče makroekonomické kondicionality. Tady je paní zpravodajka proti. Způsob ekonomického řízení a politika koheze, to by nemělo jít nějak proti sobě, nějak kolidovat. Od počátku mandátu jsme proti článku 23 a nyní opravdu můžeme jasně vyjádřit tento náš opoziční postoj v tomto eh, návrhu eh, iniciativním návrhu. Opravdu bych nechtěla, aby tento náš postoj se nějak rozmělnil nějakými kompromisními návrhy. Myslím, že je zapotřebí vyslat jasný signál, aby bylo opravdu jasné, co si přejeme tímto legislativním textem, nejen uh, aby tu měla komise nějaké práva na výjimky. Přejeme si také možnost znovu naprogramovat eh, ty eh, programy pro konkrétní specifické regiony. To považuji za zajímavý návrh. Dobře se pamatuju, k čemu došlo v létě a na podzim, to znamená, byly to různé přírodní katastrofy, zejména na podzim, asi si na to pamatujete, takže je důležité to moci znovu naprogramovat rychlejším způsobem a spolupracovat s řídícími orgány těch operačních programů. Ne spolupracovat jen s některými, ale se všemi. No a co se týče ukazatelů pro přidělení těch eh, fondů, jak vyplývá z odstavce 15, Měly by to být eh, takové ukazatele, které to nějak neznemožňují. Máme tu tedy základ založený na třech pilířích. Samozřejmě používají se nejrůznější metodologie, ale měli bychom se snažit opravdu najít ta nejlepší poměřovací kritéria, abychom opravdu zareagovali na reálné potřeby občanů, jako třeba přístup k zdravotní péči, samotná kvalita zdravotní péče a podobně. Prostě je to tedy základ, abychom mohli tu kohezní politiku budovat v dlouhodobém horizontu. To je tady zásadní. Obecně ještě, co se týče těch eh, finančních nástrojů, tady a určité míře opatrnosti, tady souhlasím. Už tu byl zmíněn EFSI, potřeba transparentnosti, také tu zazněl omnibus a určitá, určité nebezpečí, které z toho vyplývá. Tady opravdu opatrně, z těch, eh, co se týče těch celkových transferů mezi fondy. Zase je třeba tedy mluvit jasně. Pokud si přejeme tyto synergie, takový druh řízení, tak jako to bylo u strukturálních plánů textu Dombrovského, tady by to mohlo vést k úplnému konci. My tu hovoříme o potřebách, ale zdá se mi, že to tak rozmělňujeme tu politiku soudržnosti ve své podstatě. Ta politika soudržnosti by neměla být jenom nějaká vágní slova, která slyšíme od komise nebo od národních orgánů. Je třeba brát v potaz, co říkají místní orgány, a to zejména ohledně ohledně financování projektu, projekty, které vedou k růstu a stabilitě. Občané a místní orgány a instituce si přejí mít jasno i po tom období po roce 2020 a ty signály, které dostáváme z našich uh, územních krajů, to jsou opravdové návrhy, návrhy na změny, kterými by se vyřešily potřeby těchto skupin obyvatelů. Děkuji. Takže máme tu další zájemce o diskuzi, pan Van Nistelrooy, paní Dokula. Dobrá, takže všechna tato jména že máme na seznamu a můžeme pokračovat s paní Maletič. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za jejich prezentaci. Velice mne těší, že jsme se všichni zhodli na tom, že politika soudržnosti je základní politikou výsostně důležitou pro budoucnost celé Evropy. Přejeme si budovat Evropu jakožto globálního lídra, který bude silný, inovativní, ale samozřejmě je třeba mít vždy na paměti, že Evropa je tak silná, jak je silný ten její nejslabší člen. A proto je politika soudržnosti tak důležitá. Je to o solidaritě, je to o investicích, o růstu, vytváření pracovních míst, o inteligentním a udržitelném růstu. Ale já bych chtěla zdůraznit to, že pozice politiky soudržnosti není rozhodně jednoduchá, protože je to politika, která by měla být opravdu silně koordinována horizontálně i vertikálně na úrovni členských států i na úrovni EU. A myslím si, že my všichni tady s tímto právě máme problémy, s tou dobrou koordinací politiky soudržnosti, protože do určité míry i na úrovni těch členských států, ale i na úrovni Evropské komise jsou to taková jakoby oddělená slova a oddělená politika. A mělo by to být silněji propojeno se všemi oblastmi. Jedná se tu o zaměstnanost, o podnikatelském prostředí, energetice, dopravě, životním prostředí, ekonomii, vzdělání, vědě. To vše je propojené. No a na Evropské omisi tady u mnoha případů vnímáme právě, že ta různá ředitelství se jaksi ne- nekoordinují vzájemně mezi sebou, ta jednotlivá generální ředitelství. Máme tu na jedné straně DG pro regionální politiku No a pak zase na straně národních eh, států jsou tu ministerstva, která jsou zodpovědná za implementaci regionální politiky nebo kohezní politiky a tam to často bývá odděleno, jsou to taková paralel, takové paralelní světy a ten právě nedostatek koordinace pak vede k slabé míře implementace a slabým výsledkům té eh, politiky soudržnosti. Takže bychom měli nalézt nějaký způsob, jak to prostě sloučit. Protože politika soudržnosti je právě o společné práci a o koordinaci. A pokud tady neuspějeme, nebo obecně je to politika soudržnosti, a když neuspějeme, tak také neuspějeme ve výsledcích a úspěších e, politiky soudržnosti. Musíme se tedy zamyslet nad tím, jak to lépe koordinovat. Je to o horizontální koordinaci a pak ta vertikální koordinace činí politiku soudržnosti ještě složitější, protože tu máme všechny ty regiony, místní orgány, ten akademický svět, podnikatelský svět, prostě všechny ty strany, um, stránky společnosti, všichni by měli být zapojeni, pokud si přejeme opravdu silnou aktivní politiku soudržnosti, protože toto jsou ty subjekty, které vlastně pak vedou, řídí ty projekty a zajišťují její implementaci. Takže z tohoto důvodu si myslím, že právě takováto sdělení by měla být posílena ve zprávě. A další věc, ta se týká potřeby, abychom paralelně pracovali již v tomto období, tedy v letech 2017 až 2018 bychom tedy měli pracovat paralelně na úrovni parlamentu Evropské komise, ale zase i těch členských států. Měli bychom pracovat na implementaci období 2014 až 2020, jak to urychlit, zjednodušit, budovat kapacity, připravovat nové návrhy. Měli bychom tedy zajistit tu dobrou implementaci a dobré výsledky již na toto období 2014 až 2020, ale zároveň už nyní bychom měli také pracovat na té regulaci či budoucí legislativě. To znamená, neměli bychom přestat pracovat nebo to nějak oddělovat ty budoucí programy, jejich fungování a ty současné. Prostě měli bychom se toho chopit paralelně, těch nových programů a pak také i implementace a, a už v roce 2020, nečekat do roku 2021. Děkuji, pan Nilsson. Tak se Děkuji vám. Tak nejprve bych eh, chtěl říci, že zpravodajka předložila dokument, který je nesmírně stabilním základem, na kterém můžeme diskutovat eh, Eh, ohledně nějaké společné platformy. Eh, můžeme eh, tou diskuzí ten návrh ještě zlepšit, posílit v některých oblastech. Celkově je to velice dobrý dokument. Chtěl bych se zamyslet nad třemi věcem, věcmi, které lze změnit nebo zlepšit. To první se týká změn. Je dobré, že, pardon, zjednodušení. Je dobré, když klademe požadavky na zjednodušení a že to od komise žádáme. Myslím si ale, že by bylo výborné, kdybychom je ještě zřetelněji eh, popsali odpovědnost členských států. Eh, regiony ve Švédsku provedly analýzu, které ukazují, že eh, byrokracie a těžkosti vznikají právě na, na u národní úrovni, eh, že komise nemůže za tu byrokracii, ale jsou to úřady členských států. A my potřebujeme eh, právě zatlačit na členské státy, aby změnili situaci a aby přijali zodpovědnost za zjednodušení na národní úrovni. To si myslím, že bychom tam mohli napsat jednoznačněji. Eh, potom za druhé finanční nástroje. Já si myslím, že v každém regionu je zapotřebí nějakého systému kreditu, který by fungoval eh, pro jednotlivé firmy i pro eh, větší eh, kooperační projekty. Jestliže evropský rozpočet má obsahovat finanční nástroje, tak musí také eh, být použitelné v regionech a v členských státech. A já si myslím, že potřebujeme mikroúvěry eh, eh, pro určité kooperativy, které vznikají především na, venkov, na venkově. A k tomu je zapotřebí finančních instrumentů, které fungují dobře. A to je důležitá součást regionálního růstu, aby existovala taková ta pod, takováto podpora. Na to nesmíme zapomínat. A za třetí, myslím si, že můžeme zcela jednoznačně hovořit o tom, že je potřeba mít možnost eh, financovat z různých fondů. Eh, jsou velké problémy s kombinováním eh, programů regionálních, programů na rozvoj venkova a tak, tak aby to fungovalo. S tím jsou problémy s používáním takovýchto kombinací. I tady je třeba klást požadavky na členské státy, které toho mohou dělat mnohem více. Každopádně myslím si, že tu máme základ eh, velice silné zprávy, kvalitní zprávy a já doufám, že na ní budeme spolupracovat dobře. Děkuji. Dalším řečníkem je pan van Nistelrooy. Děkuji moc krát. Děkuji za tento návrh, který nám byl předložen v této výměně názorů. My provádíme přípravné práce už dva a půl roku v tom smyslu, že debatujeme o těch nejdůležitějších bodech, na tom to můžeme stavět a potom vytvořit tuto jaksi vysokorychlostní zrychlenou zprávu, tak, aby byla hotová včas na fórum o soudržnosti v červnu. Takže to je, myslím si, správný postup a já mám radost, že zpravodajka si to uvědomuje a že zohledňuje ty body, o kterých jsme se bavili už dříve. Já si myslím právě tak jako dva kolegové z EPP, kteří už hovořili, že EPP podporuje. Máme také tento dokument Budoucnost politiky soudržnosti Chceme, aby politika soudržnosti pokračovala v celé Evropě. Jak to říkala paní Maletič. Když se podíváte na ty scénáře, které představila Evropská komise, na tu bílou knihu a na debatu o ní, tak z toho plyne pouze jeden závěr. Že je zapotřebí místních a regionálních partnerství v evropském projektu. Když, poslouchám místo před, když jsem včera poslouchal místo předsedu Evropské komise, tak se mi zdálo, eh, jako by byli všichni někde v kokpitu, ale kde je přistávací dráha? Ta právě chybí. Pokud máme eh, Evropu několika rychlostí, tak eh, možná, ale ale občané, podnikatelé, školy, evropští občané, ti potřebují perspektivu na to, aby se mohli účastnit nějakého projektu. A v tomkovém případě musí mít možnost to udělat kdekoliv. Evropa není žádná Evropa vítězů, kde vítěz bere vše. Naopak, soudržnost je cílem Evropské unie, není to program, je to cíl. A musíme na to v politické debatě dávat pozor když říkáme, pracujeme na nějakém cíli, na makroekonomické politice nebo na finanční politice, tak ne, to příliš neoslovuje lidi. Tohle je politika bank. Lidé říkají, že za všechno můžou bankéři a že my to musíme řešit, my za to musíme platit. Takže tady eh, něco chybí mezi těmi lidmi, kteří jsou v kokpitu a lidmi, kteří jsou eh, dole na zemi eh, v terénu. No to přináší obrovské rozdíly mezi eh, evropskými regiony, které se vylidňují a kteří chodí pracovat do jiné země, do Německa nebo do Nizozemí. My musíme konkrétně říkat, jaká je perspektiva pro naše mladé lidi Tady e, máme alternativu. A tou alternativou je přijmout nabídku regionální politiky, obecně řečeno, tím myslím jednak naše fondy ESIF, ale také e, druhý pilíř e, zemědělských fondů, společné zemědělské politiky. A tam jsou ty stejné tlaky, tam se říká, dejte to do prvního pilíře, dejte to zemědělcům, vytvořte dodatečné finance na financování nových agent, na cestovní ruch nebo na různé věci, které jsou opravdu horizontální. Takže my musíme přenést naši debatu na úroveň toho kokpitu. To jsou jako kola pod autem. Můžete mít skvělé auto, ale k čemu vám je, když nemáte kola? A tohle přesně lidé chtějí. Lidé chtějí rychlost. A my musíme správně komunikovat. Silnými slovy. Protože na regionálním rozvoji pracujeme tvrdě v tomto výboru, ale musíme být slyšet až v kokpitu. Musí nás být slyšet, že říkáme, kam to jedete, žijete v nějaké simulaci reality pouze. To musíme říkat neustále. V minulý víkend v Aachen v Německu a ještě týden předtím ve Frankfurtu a v Berlíně mladí lidé eh, všech věkových kategorií vyšli do ulic a říkali, ano, chceme, aby evropský projekt pokračoval bez ohledu na problémy. A já si myslím, že na tomto základě se musíme sjednotit a využít eh, této příležitosti. už jen to, že přijdeme na plenární zasedání s touto zprávou, tak eh, už jenom to je odpověď na eh, Bílou knihu. Je to způsob, jak eh, být vidět a být slyšet. Potom další body. Můj další bod se týká té makroekonomické kondicionality. Já souhlasím s panem van Miltenburgem, že není možné strkat hlavu do písku a říkat, dobře, můžeme utrácet. Ne, Je potřeba, aby byly dodržovány patřičné podmínky v koordinaci s finančním řízením a s dohodami, které jsou uzavřeny. O tom si myslím, že musíme debatovat. O tom se zpravodajka nezmiňuje. A pak musíme najít nějaký způsob, jak dosáhnout toho, že nebude pouze nějaké jedno konečné hlasování, ale zkrátka, jak se poučit z praxe, máme už nějaké případy ze Španělska a Portugalska. Je potřeba, abychom vypadali silně. Představme si, že ve fondech je 21 miliard euro, což se nikdy dosud nestalo a my o tom nehovoříme. My nehovoříme o našich výsledcích, čím se ohrožujeme. Podle mého názoru To musíme udělat už dříve, než v roce 2018. Ty je, tyto peníze je potřeba utratit v těch regionech, které si vedou dobře. Některé země už eh, vytvořily projekty, implementovali je, proč by za to neměly být odměněny? za svůj předchozí výkon. Takže já si myslím, že tady bychom měli opravdu otevřít dveře, protože e, některé vlády si vedou dobře, měly by za to být odměněny a tak dále. A potom e, mám určité poznámky k pozměňovacím návrhům. A chtěl bych na vás apelovat, že pokud hovoříte o synergiích obecně, tak je to samozřejmě skvělé synergie s FC a tak dále to jsou systematické metodologické otázky, ale když si vezmete obsah a tu propojenost mezi různými regiony, jejich identitami, evropskou diverzitou, tak tady je možnost odhlednout od vaší situace a podívat se na to, jak si vedou ti nejlepší. Jak správně říkal pan Miltenberg, že potřebujeme velice posílit územní spolupráci. A myslím si, že také aktivity založené na Interregu by mohly být posíleny, a to se silnějším řízením Evropské komise, aby se dalo přihlásit k takovýmto programům a e, aby to probíhalo s pomocí pilotů, pilotních projektů, které jsou formulovány v Horizontu 2020. A to jsou silné příklady. Máme Společný technologický institut, DTI e, například, byl jsem zpravodajem pro bioekonomiku před dvěma lety a tady je vidět, že mnoho regionů, i švédských, nebo bulharských, nebo rumunských, vidí značné možnosti v bioagendě, v oběhovém hospodářství. A proto potřebujeme tyto příklady k tomu, abychom přidali na viditelnosti evropského projektu soudržnosti. Jak říkal pan Miltenberg, ta iniciativa Vanguard eh, je jedna z těch, která zohledňuje postindustriální rozvoj. V minulosti jsme hovořili o rekonverzi, o rekonstrukci průmyslových oblastí. O tom psal zprávu pan Vogen, to si pamatuji. Ale teď musíme hovořit o průmyslu 4.0. A ten je vysoce digitální. To jsou inteligentní auta, auta bez řidičů. A to probíhá na několika místech v Evropě. O tamtu lze okamžitě získat a vytěžit informace užitečné pro nějakou jinou část Evropy. Takže ta iniciativa Vanguard, jak říkal pan Miltenburg, ukazuje, že panuje nedostatek re, politiky reálných investic. V horizontu 2020 není příliš eh, mnoho prostředků, takže otázka je vždycky zda vytvořit pilotní projekt eh, už v letošním roce, anebo můžeme eh, vytvořit nějaké jiné pozměnění konkrétnější. Děkuji vám. Thank you, Miss Malkova. The floor is yours. Děkuji pěkně. Děkuji. Chtěla jsem říct více věcí, ale řekla to už paní Miletič, takže já to zkrátím. Ráda bych eh, ocenila tuto eh, skutečně perfektní zprávu, která myslím, že přichází v pravý čas. Nepřátelé soudržnosti pracují na plné obrátky. A my, kdo jsme tu již dvě funkční období nebo déle, tak víme, že eh, když se připravuje nový víceletý finanční rámec nebo nová politika po sedmiletém období, tak vždy musíme přesvědčovat eh, některé o tom, že je politika soudržnosti zapotřebí a že jsou tu regiony, které jsou pod 75% průměru a potřebujeme vyrovnávat. Před rokem 2014, když jsme schvalovali víceletý rámec, tak některé státy, já si na to vzpomínám, protože to bylo v Bratislavě, tam se sešlo 15-16 států, tehdy i pan předseda Schulz a zachraňovali politiku soudržnosti v rozpočtu. Dnes jsou tu opět argumenty pro to, proč politika soudržnosti nikoli. A bohužel, jejich argumenty jsou mnohokrát oprávněné my jim nahráváme. Je to pro ně voda na mlín. Škoda, že tu byla poslední komisařka tak krátce. Já jsem jí poslala dotaz k ústnímu zodpovězení, ona na něj dodnes neodpověděla. Chtěla jsem se zeptat, jak je možné, že uprostřed sedmiletého období existují státy, které mají 3% čerpání z eurofondu je jasné, že těch příčin objektivních i subjektivních bylo mnoho a řada z nich je přímo na straně státu, jak to říkala kolegyně Miletič, ale nemůžeme se pak divit, že pak přichází návrhy a v Omnibusu i v jiných, abychom nevyužité finanční prostředky přesouvali do jiných investičních fondů. Včera jsem vedla bouřlivou diskuzi s jedním zpravodajem z um, výboru pro rozpočet, který se mě snažil přesvědčit, že finanční prostředky se nestratí, protože zůstanou v tom členském státu. A já jsem se ho zeptal, no a jak zajistíme, jak, že ten členský stát či investor je skutečně investuje do toho nejchudšího regionu. To je tak málo pravděpodobné, že se to rovná skoro nule. Takže za politiku soudržnosti je nutno bojovat. E, doufám, že jsou tu i zástupci komise a že veškeré připomínky, které máme, si pozorně zapisují. Já apeluji na malské předsednictví, aby rovněž e, argumentovalo, pokusilo se o nějaký společný závěr ohledně toho, jak eh, posílit politiku soudržnosti do budoucna, neboť mnohokrát my se tu bavíme mezi sebou, ale nedostane se to dál. Já se obávám, že komise je nakloněná více Junkrovu investičnímu plánu než záchraně eh, politiky soudržnosti, ale ještě je čas. Můžeme klepat na dveře a možná, že ty 3% státy by měly být dotázány, proč neposílají finanční prostředky do regionu. Eh, věděla bych v případě svého státu, proč to tak je, ale ty příčiny si každý nějakým způsobem vysvětlí, ale teď je potřeba eh, zdvihnout eh, prst jako varování, protože stačí jedna výměna vlády a všechno se zastaví, ale trpí tím právě ty nejvzdálenější regiony, které chceme posilovat. Tolik má připomínka. Děkuji a slovo má pan Jo. Děkuji. Já bych eh, chtěl stejně jako kolegové vyzdvihnout práci paní Weltman na této práci. Je to eh, nesmírně důležitá práva pro náš výbor a témata, která nás čekají. Sdílím řadu z těch eh, návrhů, která se zmínila, pokud jde o zjednodušení, pokud jde o finanční nástroje, no, o to, že politika soudržnosti musí dlouhodobě pomáhat regionům. Ale chtěl bych zdůraznit článek 12 této zprávy, kde se hovoří o, o úměrnosti a diferenciaci. Jeden z hlavních důvodů komplexnosti této politiky je, že se často uplatňuje uniformním identickým způsobem bez ohledu na zemi, region, částku, administrativní strukturu. A to znamená, to, co říkáte, je důležité. Ta diferenciace tam musí být eh, samotným jádrem budoucí politiky soudržnosti, takže eh, na tomhle bych chtěl skutečně trvat, ale jinak eh, to je dobrý základ pro budoucí diskuzi. Děkuji a slovo má pan Bogovič. Děkuji vám. Děkuji zpravodajce za mimořádně dobrou zprávu, která myslím, že Eh, jak si objímá všechny ty důležité oblasti a je na čase, aby náš výbor tuto zprávu přijal. Zejména vzhledem k tomu, že jsme dlouhodobě zastánci politiky soudržnosti. Politika soudržnosti je jedna, jeden z největších milníků Evropské unie. Spolu s čtyřmi svobodami je to eh, ten eh, prvek, který nás spojuje měla by být dobře nastavena a implementována. A ty reformy, které jsou nedílnou součástí politiky soudržnosti, ty by měly pokračovat. Musíme stavět na e, kritériích, která ukazují individuálním členským státům e, směr. Často se ta kritéria obvinují, z, jsou považována za překážku, ale ve skutečnosti jsou to dobré ukazatele. V období 2007 až 2013 v tomto období to byla politika, která šla ruku v ruce s rozšiřováním. Ale teď jsou ty nové cíle jiné. A postřehli jsme, že jsou v některých členských státech eh, problémy třeba z hlediska fondu Horizontu, kde pouze 5% eh, bylo vyplaceno, zatímco v FC 95% šlo do starých členských států. Čili my musíme navázat na stávající kapacity členských států na možnost zlepšit a absorpci těchto fondů. Významné je, abychom tu politiku nastartovali co nejrychleji a abychom členské státy zapojili do přípravy těchto politik, tak abychom věděli, kterým směrem kráčíme abychom zabránili právě té situaci, kdy je nakonec um, uvolněné, kdy jsou uvolněna pouze 3% té částky. Ve zprávě se také říká, že musíme posílit sociální politiku v Evropské unii a pokud jde o toto, tak eh, tady stále přetrvávají eh, problémy v členských státech, tam, kde je pořád ještě diferenciace mezi venkovskými a městskými oblastmi. A k tomu bychom měli připojit migraci z méně rozvinutého jeho východu směrem na severozápad. Je potřeba posílit soudržnost i v rámci členských států, jinak, jinak se ty rozdíly ještě prohloubí. Externí migrační tlaky ty teď ovlivňují eh, náš každodenní život v Evropské unii. Já jsem navštívil Albánii koncem minulého týdne a mm, myslím si, že bychom měli posílat rozvojovou pomoc těm zemím, které jsou výrazně vystaveny největšímu tlaku. Státy soudržnosti, včetně Slovenska, obdrží 3 až 7 eh, tisíc eh, na hlavu. A západobalkánské státy, tam relevantní částka nepřekročí 300 až 700 eur dalším programovacím obdobím. Jinými slovy, tento rozdíl, tato mezera bude mít eh, dopad na politiky soudržnosti a na sociální politiky v Evropské unii. Budeme do toho všeho muset zapracovat náklady na Brexit a budeme muset poskytnout více, člen, více peněz pro kandidátské země. Paní Tomašič. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji paní zpravodajce za její návrh textu a souhlasím s ní, že již nastal čas, abychom se připravili v oblasti politiky soudržnosti na období po roce 2020, abychom toto nové programové období zahájili efektivně. Také podporuji to, že politika soudržnosti by měla snižovat nerovnosti jak na úrovni regionu, tak by měla podporovat právě ekonomickou, sociální soudržnost mezi regiony na úrovni EU. Ale co nepodporuji, tedy ty návrhy paní zpravodajky, co se týče makroekonomických kondicionalit mezi politikou soudržnosti a tou makroekonomickou podmíněností existují přidané hodnoty té politiky a navíc uh, co se týče klíčových oblastí pro modernizaci kohezní politiky po roce 2020, tady zaznamenávám nedostatečné zaměření na inovace a také na excelenci a podpoření konkurenceschopnosti EU. A také jsem přesvědčena, že bychom se měli hodně zaměřit opravdu na té strategie pro inteligentní specializace a na tedy ty inovační aktivity po roce 2020. Děkuji a dovolte mi také, abych se zapojila do této diskuze, protože si myslím, že je to jedna z těch nejdůležitějších diskuzí v tomto období pro náš výbor. Jsem přesvědčena, že ty eh, předchozí diskuze na úrovni výboru Regina již připravili na projednání této zprávy. To zhrne ty postoje výboru Regi pro nadcházející eh, revizi a já bych tímto chtěla poděkovat paní zpravodajce za eh, vykonanou práci a souhlasím s těmi hlavními sděleními v této zprávě. Nicméně chtěla bych zdůraznit některé mé postoje. V první řadě souhlasím s kolegy, kteří zdůraznili to propojení mezi makroekonomickými kondicionalitami a politikou soudržnosti. Myslím si totiž, že nemůžeme politiku soudržnosti z toho celého procesu vývoje, makroekonomického vývoje nějak odtrhnout. My opakujeme, že tyto politiky jsou velice důležité pro rozvoj regionu a členských států a tímto vlastně říkáme, že to tvoří součást celého toho procesu a makroekonomického rozvoje. Takže existuje tu propojení mezi makroekonomickými kondicionalitami a politikou soudržnosti. Je to tedy jedna z těch možností pro tuto politiku. Dále podporuji roli finančních nástrojů tím, že přitáhneme finan- soukromé investice či jiné zdroje mimo ty veřejné zdroje Unie. Takže je důležité zahrnout tu i ten postoj finančních nástrojů pak společně s komplementaritou jiných eh, fondů, politik a nástrojů. My už jsme hodně o komplementaritě hovořili v rámci EFSI, ale hovořili jsme tedy také tu možnost komplementarity i v budoucnosti nové zemědělské politiky, tedy jakou roli eh, má ta synergie mezi oběma politikami. To je velice důležité pro některé naše regiony. A vím, že někteří kolegové tu pomýšlejí na tu lepší koordinaci mezi oběma politikami. Ono je to možné, abychom v některých těch eh, rozpravách eh, činili eh, rozhodnutí mezi jednou či druhou politikou, ale tady to není záměrem. Je právě potřeba na ně nahlížet komplementárně, koordinovaně na obě tyto politiky. Ještě bych chtěla zdůraznit územní spolupráci. Toto jsem právě nenalezla nikde e, v tom textu. My připravujeme, e, tady jsme připravili tu zvláštní zprávu, já jsem byla zpravodajkou a tam jsme hovořili o přidané hodnotě té územní spolupráce. Je to přeshraniční spolupráce, spolupráce práce o tom, jak o tom hovořil pan Miltenburg, tedy jedna z těch možných příležitostí pro rozvoj regionálních politik, tedy politika spolupráce mezi hraničními regiony anebo regiony z různých zemích anebo mezi jednotlivými zeměmi, které třeba ani nemají společné hranice. Já bych tedy podpořila, aby se do té naší zprávy eh, zapracovala také inteligentní specializace a inovace a příslušný tedy nástroj, který již prokázal svoji přidanou hodnotu v implementaci politiky soudržnosti, jakožto tedy um, další možnost budoucího rozvoje. No a pak eh, ještě na závěr to, co vy sama jste zmínila, tedy zviditelnění té politiky. My samozřejmě nemůžeme jenom obhajovat tu politiku, my musíme zapracovat na tom, jak ji více zviditelnit, eh, aby byla pochopitelnější, uchopitelnější a bližší našim občanům. Ještě jednou vám děkuji. Myslím si, že to byla opravdu velice významná diskuze mezi námi. A nyní bych tedy předala slovo zástupci Evropské komise. Pan, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat za to, že mi dáváte eh, možnost zareagovat na tuto velice obohacující eh, rozpravu a nevím, jestli budu schopen zareagovat na všech v tak krátkém čase. V první řadě vítám návrh této zprávy, je to opravdu obohacení do této uh, diskuze eh, v rámci celé této politiky. Samozřejmě eh, nacházíme se v té počáteční fázi a tedy vítáme, že paní Westphal se toho chopila právě na základě toho postupu stavebních bloků. A tímto budeme i budovat a rozšiřovat celou tu rozpravu. A nyní bych se tedy chtěl vyjádřit k některým těm mm, příspěvkům eh, poslanců. Začnu jedním z těch eh, námi všemi oblíbeným tématem, tedy zjednodušení. V první řadě asi vás nepřekvapí, že se přikloním k tomu, co řekl pan Nilsson, tedy že třeba se eh, zaměřit na samotné členské státy a ty programové orgány a na určité tedy úkoly a kroky k té simplifikaci. Třeba když žádají některé podniky o financování a musí v jednom členském státě vyplnit pět stránek žádosti a v jiném členském státě nějakých 50 stran žádostí, tak určitě s tímto se může něco udělat právě na té úrovni implementace a zejména tedy tím, že ty programové orgány členské státy budou vzájemně komunikovat i přeshraničně, aby se ponaučili, sdíleli si zkušenosti o tom, jak implementovat politiku soudržnosti. Myslím si, že ještě u, té, u toho zjednodušování je třeba zdůraznit, že bychom měli k tomu přistupovat realisticky, tedy být upřímní k tomu, co vlastně potřebujeme v rámci toho zjednodušení. A často to směřuje tak nějak tendenciálně, že si neuvědomují, že by měly eh, ty jednotlivé subjekty začínat zjednodušovat u sebe. Často také eh, komise hovoří o zjednodušení. Tam by se mělo také začít, ale i ty programové orgány, eh, zjišťování statistik a podobně. Prostě je třeba zjednodušit samotné provádění té politiky, aby byla efektivní. Tady bych se uh, převzal ten uh, z, příklad pana uh, Miltenburga. V podstatě tady s ním souhlasím i nesouhlasím zároveň ohledně toho reprogramování, protože to by mělo být výsostně eh, jednoduché eh, provést eh, procesně, tedy jakmile jednou učiníte to rozhodnutí reprogramovat, tak by to mělo být učiněno rychle efektivně, ale možná to nebude jednoduché vůbec rozhodnout o tom reprogramování. Tam je zapotřebí provést opravdu otevřenou diskuzi v rámci toho partnerství mezi dotčenými subjekty, orgány a komisí a rozhodnout tedy, jak by se to mělo pro, provést. Tady se prostě ty různé aspekty toho postupu tak nějak střetávají. A u politiky soudržnosti tady se vlastně eh, dochází do toho, že ten proces je přílišně komplikovaný, když se rozhoduje o nějaké dimenzi té politiky. Další oblast, která je na to napojená, na co bych chtěl zareagovat, je to, co tu zaznělo několikrát, abychom povzbudili i tu, um, podpořili tu meziregionální uh, spolupráci, byly tu zmíněny určité opravdu inovativní způsoby. Důležité je, zda opravdu budeme kvalitně reagovat na tu úroveň poptávky. Myslím, že tady máme nějakou 90% vlastně neúspěšnost eh, přidělování těch projektů, protože to množství jsou tak vysoká, takže se tu i ty pobídky pro meziregionální spolupráci tak nějak vypaří. No ale je tu možnost spolupracovat mezi regiony i v rámci těch regionálních programů. Existuje konkrétní ustanovení v nařízení. Myslím, že tehdy parlament se o to zasloužil, že e, ty programy mohou využívat regionální financování, aby spolupracovali. A pan, pan Van Nistelrooy se k tomu vyjádřil, že Eh, bychom eh, opravdu měli podpořit ty regiony, kteří se opravdu snažili mít tu možnost, mít to meziregionální eh, spolupráce. Takže je to také o tom, že ty programy a regiony jaksi neuvíži, neuví, neužívají vše, veškeré ty možnosti, které se jim nabízejí. Uh, a vím, že i tady to často můžeme někdy příliš zkomplikovat z toho procesního hlediska. Zase se musíme zaměřit, proč to lidé nevyužívají, jak to usnadnit i pro ty samotné regiony. A to mne přivádí ke konkrétním zmínkám o tom, tedy kde se nacházíme nyní a jak je to s tou obecnou mírou absorpce. Tady myslím, že by se mělo zdůraznit to, co tu zaznělo ze strany některých poslanců, tedy, eh, že eh, ty postoje se tak nějak odklání, divergují, co se týče absorpce. Když se podíváte na to, jak eh, postupují státy či regiony na programové úrovni, je tu velké množství programů u velkého množství států, kteří úspěšně implementují politiku um, koheze v období 2014 až 2020. Třeba dva příklady. Irsko alokovalo více než 80 fondů na projekty a um, z toho, co jsem slyšel, tak Maďarsko zřejmě tedy dokáže alokovat 100%, tedy z veškerých těch alokací na programové období již do konce tohoto roku, takže na programové úrovni, ta realizace projektů. Tady si myslím, že tu máme poměrně dobré zprávy z členských států. Na té absorpční úrovni, co se týče rozpočtu EU, tam ale už je těch dobrých zpráv méně, a to z většího počtu členských států. No a to je právě ta záležitost, kterou je třeba dořešit a tady naléháme právě na těch dohlížecích výborech, na členské státy. Nemůžeme to izolovat tak nějak celý ten proces od e, těch beneficentů. Je třeba uznat, že jsou tu určité míry obav e, ze strany Bruselu, že ta politika nepokračuje vpřed, protože se to neprovádí řádně. No a taková je tedy realita současné debaty. Máme programy, máme státy, které tu mají vlastně uh, výdaje, ale nedochází k ním, takže tady se opravdu musíme více vynasnažit a a vím, že jakákoliv tedy možná podpora ze strany parlamentu by byla u nás více než vítána. A ještě stručně k obsahu té zprávy, k těm jednotlivým identifikovaným blokům. Komise samozřejmě souhlasí s velkou většinou těch připomínek, které identifikují tedy to propojení a tu přidanou hodnotu pro politiku, zejména tedy ta dimenze partnerství a víceúrovňová víceúrovňové horizontální i vertikální zapojení nejrůznějších partnerů. Paní zpravodajka to zmínila. Máme tu výborné příklady té přidané hodnoty. Možná to někdy nemusí být úplně jednoduché, co se realizace těší, že by tam bylo někdy mnohem jednodušší, kdyby pouze jeden orgán přiděloval to financování, ale v reálu eh, je to prostě mm, jaksi více četnější. Takže je důležitá ta připomínka o přidané hodnotě. A, a co se týče té architektonické dimenze, tady eh, se určitě zhodneme na mnohem, například eh, důraz na ex ante podmíněnost, na flexibilitu, eh, zjednodušení, to už jsem zmínil, také bereme v potaz ty různé názory, co se týče makroekonomické kondicionality, jak na to nahlížejí tady vaši členové, to budeme brát v potaz. A pak ještě jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit um, a přidat k této diskuzi, že si myslíme, že politika soudržnosti by mohla být ještě efektivnější, když by a jak si povzbuzovala také k vedení strukturálních reform v členských státech tedy ať buď eh, prostřednictvím nějakých pobídek nebo povzbuzováním těch regionů a členských států, aby se zaměřovali na ty klíčové oblasti a tam tedy dlouhodobě prováděli efektivnější výdaje nebo přínosy do toho financování. A klíčové politické oblasti Tady uznáváme to, co zdůraznila paní zpravodajka, tedy klíčovou roli hraje inovace a strategie pro inteligentní um, inovace. Je to důležité provádět na politické úrovni, ale zejména je zapotřebí to podpořit na regionální úrovni a zajistit, že dos, dosáhnete té nezbytné mírně kon, koncentrace prostě nemůžeme pokryt eh, v každém programu všechny ty politické oblasti, tam by se to financování rozmělnilo a nevedlo by to k tomu nezbytnému účinku. Ovšem, eh, je zapotřebí si uznat, že tu musíme mít opravdu rozsáhlé politické možnosti a volby. A to je třeba předem tedy dobře vyjednat a tak nějak realisticky usměrnit na úrovni toho každého členského státu. Další tedy oblast, kterou bychom chtěli zdůraznit, je to, že s politikou soudržnosti můžeme dosáhnout více a můžeme se zaměřit i na řešení dopadu eh, globálních, globálního rozvoje a změn. A samozřejmě tato politika byla načrtnuta právě, aby toto řešila, ale někdy prostě ta rychlost eh, dopadu globalizace může být taková, že by stálo za to se podívat na to, zda se můžeme lepším způsobem adaptovat a lépe uspůsobovat těm změnám. A pak, co se týče tedy výhledu v této zprávě, komunikace, zviditelnění, pan Nistelrooy o tom hovoří již nějakou dobu a to opravdu si na komisi uvědomujeme, připravujeme akční plán pro komunikaci a doufám, že se nám podaří i na tomto tedy s vámi spolupracovat, abychom zajistili efektivnější míru eh, komunikace v této politiky. Ještě jednou vám tedy děkuji za tak cené přispění v rámci této debaty a celkově tedy do té debaty o politice soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Teď paní Westfál, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já teď nebudu hovořit příliš dlouze. Myslím si, že ta diskuze ukázala, eh, jak je pro nás důležité za prvé to téma a za druhé eh, ty obavy o to, že v budoucnu bude politika soutržnosti možná vypadat jinak, nějak jak nechceme, eh, což se už ozřejmilo a eh, je jasné, eh, jakým hlavním bodům překládáme význam. Já bych chtěla nejprve připomenout, že tohle je zpráva z vlastní iniciativy. Vím, že eh, mnoho věcí se do nich zkrátka nevejde, protože tam být nesmějí. Jsme totiž limitovaní co do počtu slov, takže já bych byla velice vděčná za to množství návrhů ohledně toho, co by tam ještě mohlo přibýt, a za pozměňovací návrhy. Jedno je jasné, a říkala jsem to už od začátku, stále uh, se objeví body, ve kterých uh, nebudeme ve shodě. Budou, budou rozdíly mezi jednotlivými frakcemi, mezi jednotlivými stranami, ale nakonec budeme muset dojít ke kompromisu. To musí být od začátku jasné. Tohle je začátek diskuze o tom, jak by měla vypadat budoucí politika soudržnosti. A eh, je to velice důležité eh, právě tak, eh, jako ty ostatní dvě politické úrovně, tedy komise a členské státy. I ty musíme tlačit k tomu, aby politiku soudržnosti nezrušili a aby v ní pokračovali ve změněné, vylepšené formě a vybavili jiné méně penězi, ale více penězi. To je boj, do kterého se musíme pustit a proto na Konec eh, na závěr, eh, bych chtěla ještě poukázat na to, ne proto, že bych se bála pozměňovacích návrhů nebo rozdílných názorů, ale myslím si zkrátka, že silní jsme tehdy, eh, když máme co nejsilnější společné stanovisko ohledně politiky soudržnosti, které by ukazovalo směr a potom ty drobnosti, detaily a doladění budeme moci projednávat ještě mnohem později, k tomu bude jistě ještě mnoho dalších zpráv, ale teď jde opravdu o to vytyčit ten hlavní směr v hrubých obrysech a říci my, jakožto výbor a především my, jakožto parlament, se budeme zuby nechty držet politiky soudržnosti, budeme ji bránit proti všem odpůrcům, a proto mm, se velice těším na pozměňovací návrhy, kterých bude jistě hodně. Bude to jistě zajímavé jednání se stínovými zpravodaji a nakonec jsem přesvědčena o tom, protože to vím ze zkušenosti, dospějeme k dobré zprávě, kterou snadno odhlasujeme. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Připomínám ještě, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 30. března v poledne. 30. března. A přesouváme se k dalšímu bodu pořadu jednání. A to je zpráva od paní Tomašič. Budoucí perspektivy technické pomoci v rámci politiky soudržnosti. První výměna názorů na toto téma už proběhla. Eh, bylo to loni v listopadu. A dnes budeme tedy projednávat eh, návrh zprávy a hlasovat o této zprávě budeme v Dubnu. A já navrhuji lhůtu pro pozměňovací návrhy v poledne v pátek 24. března. A teď dávám tedy slovo paní Tomašič, aby nám představila svůj návrh zprávy a prosím kolegy, aby se stišili v zasedací síni. Prosím, paní Tomašič. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Technická asistence, o kterou žádá buď komise, anebo členské státy, hraje zásadní roli ve všech fázích implementace politiky soudržnosti. Proto jsem velice ráda, že výbor Regi si uvědomuje důležitost této zprávy vzhledem k tomu, že existuje prostor pro zlepšení monitoringu a evaluace technické pomoci. A to navzdory tomu, že programovací období 2014 až 2020 se soustředí především na dosahování výsledků. Ve své zprávě navrhuji obecnější strategii eh, technické pomoci, která by měla eh, zapojit všechny generální ředitelství komise do práce se strukturálními a investičními fondy. Cílem je zjednodušit technickou pomoc, vyhnout se duplikacím a posílit synergii a komplementaritu. Evropská komise nedávno vyvinula několik nástrojů eh, v oblasti technické pomoci. Je to rámec kompetencí, nástroj pro sebehodnocení, který patří k tomu kompetenčnímu rámci, a potom pakt o integritě projektu a občanský mechanismus pro eh, kontrolu evropských fondů. Evropská komise tak vytvořila flexibilní nástroje, eh, které lze aplikovat na různé organizační struktury v členských státech. Cílem je pomoci institucím, které spravují navrhují fondy vytvářet kapacity v oblasti lidských zdrojů a zlepšit transparenci a odpovědnost eh, veřejných eh, úřadů. Je potřeba eh, budovat důvěru v systém veřejných zakázek aby se, do, do, aby se dosáhlo úspor v celém systému veřejných zakázek. Technická pomoc na úrovni členských států činí 13,4 eh, miliard euro v oblasti investičních a podpůrných eh, fondů, což lze změnit a příspěvek k, eh, přínos této částky se projeví až v budoucnu, až všechny reformy budou dokončené. No proto je zásadní eh, správné plánování, koordinace a transparentnost ve všech fázích implementace. Eh, z obecnějšího pohledu musíme pečlivě monitorovat dopad technické pomoci na institucionální, administrativní a strukturální reformy v členských státech, tak, aby byla zachována transparentnost a legitimita mnoha členských státech většina peněz na technickou pomoc jde na personální náklady, které jsou nutné pro implementaci fondu ESIF. Nicméně tyto finance by nikdy neměly být náhražkou národních financí v této oblasti. Je zapotřebí postupného strategického posunu směrem k aktivitám, které generují vyšší přidanou hodnotu politiky soudržnosti. Právě tak informování má značný dopad na výsledek eh, návrhů a programů. Potenciální kandidáti by měli získat jasné vysvětlení a informace o možném způsobu využití technické pomoci. Pokud jde o dobu po roce 2020, eh, vyzývám členské státy, aby zlepšili podávání zpráv o typu aktivit financovaných eh, z technické pomoci a o dosažených výsledcích. Potřebujeme větší transparentnost, aby se zvětšila viditelnost technické pomoci a abychom mohli lépe monitorovat výdaje v této oblasti. Měli bychom jakožto možnost zvažovat pravidelné aktualizace a veřejný přístup k databázím o aktivitách, které členské státy buď hodlají podniknout, anebo už podnikly. Po eh, hodnocení výkonnosti v roce 2019 konkrétní výsledky z technické pomoci eh, v letech 2014 až 2012 budou sice známy, ale už bude příliš pozdě na to, aby tyto zjištění se projevily na eh, diskuzi o politice po roce 2020. Eh, je také potřeba posílit technické a institucionální kapacity místních a regionálních aktérů. Bohužel mnoho členských států používá technickou pomoc na národní úrovni a poskytuje školení místním a regionálním orgánům, nicméně zástupci těchto orgánů nikdy nemají eh, šanci hovořit o svých potřebách. Takže ty školící kurzy nejsou zaměřené na místní potřeby a nejsou uspůsobené účastníkům. No já se těším na konstruktivní práci se stínovými zpravodaji a věřím, že naše společné úsilí povede k dobré zprávě, která bude základem pro využití technické pomoci v budoucnu. Děkuji, teď mají slovo stínoví zpravodajové. Máme tu někoho jménem paní Spiraky, pan Fanny Sturoj. Děkuji. Takže bych to řekl stručně. Podporujeme přístup, eh, který tu byl nastíněn, protože potřebujeme, abychom využili maximálně naše možnosti politik, soudržnosti, a to zejména tam, kde je nějaký prostor ke zlepšení. A paní Tomašič, myslím, že tady nadnesla opravdu ty eh, relevantní body, transparentnost, odpovědnost, to, jak se tyto fondy využijí, to je důležité, protože my jsme byli tak překvapeni, když jsme jakožto regionální výbor ve vyjednávání zdvojnásobili ehm, naše úsilí komise nad na tom pracovala, pak po dvou letech komise eh, z toho strhla 140 milionů na um, podporu sektorových reform, protože to nebylo prostě vynaloženo tyto prostředky. Jak je to možné? Ne, není to snad potřeba? něco postavíme obchod a pak se zjistí, že zákazníci tam nechodí. No, kde to jsme? Něco, je tu něco divného. Prostě nevy, ne, nevynakládáme ty prostředky, které jsou k dispozici um, ehm, já, a je mě by zajímalo, proč paní Spiraky rovněž potrhla jednu skutečnost, že musíme jít hlouběji, třeba pokud jde o tu task force, tak některé věci se opravdu povedly eh, v případě Řecka. Musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem dosáhnout té účinné eh, instituční reformy v takovémto přístupu, kdy je to šité na míru jednotlivým zemím. Také zabra- musíme zabránit eh, překrývání, zdvojování třeba s tím eh, evropským eh, poradním hubem, eh, nový, nový nástroj, který bude na plenárce v Dubnu o, o, a i v tomto případě je třeba říci, že v našem úsilí investičním bychom měli se zaměřit zejména na Eh, přístup eh, založený na výsledcích, možná mít nějaké výkonnostní ukazatele, abychom dokázali zvážit možné dopady na soudržnost, aby to přispívalo k účinnému eh, využívání prostředků z těchto fondů, takže souhlasím s paní Zběraky, souhlasím s tím, co je v této právě a je tu tedy otázka na komisi, pan Koculino. Děkuji. Já podporuji naprosto to, co se tu říká. Nechci se pouštět do příliš obecných um, projevů, ale spíše Eh, se omezím na několik věcí, které potřeba prohloubit. To je eh, role eh, místních orgánů. Jakým způsobem mohou podpořit určité otázky na úrovni města, obcí, tam by možná měly existovat přizpůsobené specifické nástroje zaměřené na, na urbání městské zóny. Technická pomoc tak, jak dosud existovala v členských státech, mění trošku um, tu uh, kvalitu um, té, té uh, poskytované pomoci. Eh, chci, tím chci říci, že eh, tady jde o to, že některé regiony, některým se příliš nedařilo um, zvládat, um, uřídit ty evropské fondy a pokud eh, je tu taková situace, nějaký problém, to je jedna věc, nebo jestli pokud to bude, může i z kvalitativního hlediska nějakým způsobem uh, mít dopad na uh, řízení ve, veřejných fondů, na jejich využívání. A pak ještě jedna věc, a to je bod 16. My hovoříme o, tom, o té technické pomoci, která stále více je zorientovaná na příjemce, na kvalitu projektu. Na tom bychom měli pracovat ještě víc, protože často je ta technická pomoc spíše adresovaná institucím, těm, kteří by v praxi měli sami být schopni ty, ty fondy nějakým způsobem zpravovat, instituce, univerzity a další. Ale myslím, že v tomto směru bychom měli do textu ještě něco doplnit. Děkuji. Ehm, jsem také stínovou zpravodajkou, takže stručně přispěji do diskuze. Chci poděkovat paní Tomašič za přípravu této zprávy, která je první zprávou, která se zabývá technickou pomocí v kontextu politiky soudržnosti. Já vítám hlavní eh, tvrzení, která v této zprávě jsou. To, to znamená, že to je eh, průřezová záležitost, že je, potř- je někdy těžké um, kvantifikovat přidanou hodnotu. Komise by měla počítat s hodnocením ex post u technické pomoci i v případě, že je eh, centrálně zpravovaná i v rámci sdíleného řízení. To znamená, že bychom se měli zaměřit na um, tu pomoc, která je vynakládána pod kontrolou členských států, ale nikoli centrálně e, eh, zpravovaná Evropskou komisí. Pak je tu také otázka účinnosti z hlediska implementace nástrojů, jako je například ten pakt pro integrity nebo mechanismus pro eh, zajištění evropských fondů. Technická pomoc by měla zahrnovat i ty oblasti, kde eh, příjemci naráží na nejvíce výzev, jako finanční nástroje, kombinace grantů EFSI, grantů a EFSI s dalšími nástroji a komunitními programy je potřeba dále posílit um, te, ten Evropský investiční portál a hub eh, spolu s tou technickou pomocí. Mm, technická pomoc by měla být zvažována na úrovni eh, příjemců, zvážit samozřejmě ten městský aspekt a integrované územní investice. Po té agendě eh, pro městské oblasti je důležité samozřejmě dbát na to, aby to podporovalo kapacitu na úrovni městských oblastí a rozvoje měst. A rozšíření po roce 2020 je, stojí za úvahu, protože eh, konkurence a vztah, vztah s evropským semestrem by musí být nadále posílena. Posílení vztahu mezi politikou soudržnosti a doporučeními pro jednotlivé státy. Jedna z klíčových oblastí pro sladění technické pomoci je e, větší viditelnost. Větší viditelnost této politiky, to znamená osvěta mezi občany, aby šíření e, informací o úspěchu těchto fondů probíhalo co možná nejhladčej. Um, a doufám, že tyto závěry se promítnou do naší zprávy. Ještě jednou děkuji, paní Tomašič. A já hodlám předložit eh, několik pozměňovacích návrhů k této zprávě. Nevidím další stínové zpravodaje, ale je tu paní Demato. Děkuji. Eh, dovolte mi rovněž poděkovat paní Tomašič protože je důležité, abychom eh, eh, přikládali eh, náležitý, náležitou, náležitý význam té administrativní kapacitě. Technická pomoc je důležitá pro některé projekty, využívá se při přípravě, řízení, monitorování, auditu, kontrolách a paní Tomašič tady má několik kritických bodů, těch problémů, které mají místní orgány třeba s identifikací kvalifikovaného personálu přímo na místě. To je samozřejmě problém kapacity těch členských států při jejich využívání veřejných fondů. Ale soukromé konzultační firmy někdy rovněž pomáhají eh, pak těmto zprávám, ale za peníze, eh, to znamená, ovšem eh, to stojí peníze, takže prostředky jsou často promrhány. Třeba v Itálii jsme měli zprávu o tom, jak dvě velké konzultační skupiny, PricewaterhouseCoopers a Ernest Young, v období 2007 až 2013 poskytovali konzultační služby v hodnotách milionů eh, eur. Byly to částky naprosto nadměrné, které eh, mohly být využity k lepšímu školení současných zaměstnanců tomu, aby eh, nové, noví kvalifikovaní pracovníci se dostali eh, do státní zprávy. Takže to odčerpává peníze z důležitých eh, oblastí politiky soudržnosti. Já souhlasím s tím, že bychom se měli zaměřit na Evropský kodex chování, abychom byli schopni identifikovat ty správné partnery a pomoci jim budovat eh, kapacitu. To je opravdu důležité. Kromě toho je zásadní, abychom zanalizovali náležitým způsobem to, co se děje, abychom se zaměřili na eh, vše, co s těmi programy souvisí, aby bylo jasné, jaká z těch variant je lepší, má lepší výsledky. Děkuji. Děkuji, slovo vám pan Nielsen. Děkuji vám, já to vezmu velice krátce. Já si myslím, že to stanovisko ukazuje správný směr. Já jsem spoustu let eh, se zlobil na to, jak špatně je zvládaná technická pomoc, která v podstatě se využívá na financování činností národních úřadů. Eh, Tady eh, poukazujeme na to, že technická pomoc se musí zaměřovat na eh, úroveň eh, realizátorů projektu. Já dám příklad. Když chcete vytvořit regionální platformu eh, drobných podnikatelů nebo malých firm, aby mohli lépe spolupracovat a zvládat společně větší projekty, a ta požádají o technickou pomoc, tak ona žádná není, protože si ji nechají národní úřady. Tak takhle ne. Ta pomoc je na to, aby usnadnila implementaci programů. A to hodnocení nemohou dělat národní orgány sami. E, takže e, jdeme správným směrem, ale myslím si, že by to mohlo být napsáno ještě ostřeji. Thank you very much. Děkuji moc krát. E, jsou nějaké další připomínky od poslanců? Ne, v tom případě děkuji a dávám slovo zástupci Evropské komise. Prosím. Děkuji za to, že jste mi dali slovo. Já jsem vedoucí oddělení eh, pro administrativní kapacity v DG Regio. Eh, děkuji za tuto zprávu, eh, která nám dává důležitý vhled do toho, jak lépe a efektivněji využívat technickou pomoc v budoucnu. Eh, já bych se vrátil k vyjednávání ohledně tohoto programovacího období 2014 až 2020. Tam jsme se snažili povzbuzovat členské státy k tomu, aby využívali technickou pomoc zacíleněji a efektivněji eh, oproti předchozímu programovacímu období, kdy v podstatě technická pomoc eh, byla chápána jako jakási paušální částka na projekt a komisi nezajímalo, jak je využita. Takže my jsme povzbuzovali členské státy a správní orgány k tomu, aby využívali využívali e, tyto finance mnohem zacíleněji na odstranění identifikovaných úzkých míst z předchozího období. Je, správ, je pravda, že velká část technické pomoci jde na personální náklady, na lidské zdroje a tam, kde jsou alokovány velké částky e, na, na, bonuty, na bonusy k platům, žádáme členské státy o vývoj akčního plánu pro lidské zdroje, abychom zajistili, že ty peníze budou vynaloženy co nejkorektněji a že nezůstanou na centrální úrovni, ale dostanou se i do důležitých zprostředkovacích eh, orgánů, které hrají důležitou roli v implementaci projektů. Poskytujeme členským státům také radu ohledně technické pomoci, eh, ohledně nenaplněných podmínek ex ante v rámci akčního plánu a také jsme zahrnuli všechny operační programy, eh, které by měly eh, mít eh, určitou část technické pomoci vyhrazenou na opatření proti podvodům a proti korupci. To je nový prvek. Podařilo se nám dosáhnout všeho, co jsme chtěli? Určitě ne. Eh, byli bychom rádi, kdyby technická pomoc byla vynakládána co nejefektivněji, což lze ještě zlepšovat. Já se těším na diskuzi o situaci po roce 2020 a to je jistě důležitý dokument, který do této diskuze přispěje. Za prvé si myslíme, že je důležité podívat se na to, jak některé části technické pomoci by mohly být předfinancovány a využívány na začátku nebo ještě před začátkem operačního programu, aby členské státy měly správný administrativní rámec a kapacitu ještě předtím, než jsou projekty vybrány a implementovány. Na druhou stranu bychom také měli dávat pozor na to, abychom abychom usilovali o evoluci spíše než o revoluci, abychom nepřevrátili systém technické pomoci vzhůru nohama. Myslím si, že jsou v něm dobré trendy, eh, eh, dobré postupy, ale že je potřeba to využívat efektivněji. Eh, domníváme se také, že budoucnost patří také výměně zkušeností, nejen uvnitř členských států, ale také mezi členskými státy, na to aktivity by se také dala využívat technická pomoc, na učení se z dobrých praxí, které fungují někde jinde v Evropské unii. Plně podporujeme silnější integraci a konzistentnější využití technické pomoci mezi různými fondy, tedy jednotnou strategii pro všechny fondy, patrně koordinovanou s aktivitami, které probíhají v rámci SOSS a hodnocení ex post o tom, jak byla technická, použita, technická pomoc využita na centrální úrovni i na úrovni sdíleného managementu, by byla, myslím, dobrým nápadem, ze kterého bychom mohli načerpat po naučení ohledně toho, jak vynakládat peníze co nejefektivněji. Dále je třeba zapojovat příjemce. My podnikáme iniciativy na posílení také administrativních kapacit příjemců a technická pomoc je dobrým zdrojem financí, které se na to dají využít. Pokud to bude jasně cílit na ty příjemce, kteří také nejvíce využívají strukturálních fondů, což jsou z našeho pohledu místní a regionální orgány. Pak jsme dostali přímou otázku ohledně podfinancování na technické, na, pardon, na centrální úrovni. Za prvé, v DG Regio jsme pro toto programovací období vyvinuli strategii pro využívání technické pomoci, e, která obsahuje asi 8 nebo 9 priorit a zaměřujeme se na využití technické pomoci na centrální úrovni e, pouze na důležité klíčové politiky, jako je například rozvoj měst eh, nebo eh, budování administrativních kapacit. Chceme také, aby se na centrální úrovni využívala technická pomoc efektivněji, aby se hledala systémová řešení místo ad hoc iniciativ eh, tím, že například eh, eh, dojde k outsourcingu firmám, jako je Jaspers, které vyvíjí eh, kompasy, peer-to-peer -peer systémy. Takže spíše než toto systémová řešení, která by byla ku prospěchu všem členským státům, čímž lze dosáhnout značných úspor. Samozřejmě bylo 142,9 milionů euro vynaloženo na SRSP, což bych ale nepovažoval za ztrátu z hlediska politiky soudržnosti, protože eh, mnoho eh, aktivit eh, které budou podporovány z tohoto programu, budou ku prospěchu implementaci strukturálních fondů. Tím mám na mysli investice do veřejných zakázek, modernizace veřejné zprávy, státní pomoci a tak dále. A to všechno má přímé či nepřímé výhody pro investice z evropských fondů. A to je z mé strany všechno. Děkuji vám. Děkuji, paní Tomašič. Děkuji, jen velice stručně. Chci všem poděkovat za přispění, hm, za vaše návrhy, a pokud tedy takovýmto způsobem budeme pokračovat i dále, tak jistě budeme mít velice kvalitní zprávu. Takže tímto můžeme ukončit dnešní dopolední zasedání. Budeme pokračovat v 15 hodin. Nyní nás pan předseda Tajány zve, abychom se připojili k oslavě 60. výročí římských dohod. Takže do 15. hodiny nyní přerušuji zasedání. Děkuji.